Allora, buongiorno a tutti. Direi che possiamo... Myslím, že tady můžeme začít. relazioni e vorrei... Máme před sebou dvě zprávy. a já bych byla ráda, abychom na ně měli dostatečné množství času, abychom se jimi mohli zabývat ještě dřív, než přistoupíme k hlasování. E, nevidím tady mnoho kolegyň a kolegů. Možná, že bychom ještě mohli posečkat takových pár minut, ale v 9.10 teda. požádám kolegu Kanfela, aby začal. Pan kolega Kalfin začne tedy v 9.10 a na tu rozpravu máme eh, naplánováno 30 minut času. Per il successivo, qual è il successivo dibattito? A další je potom pan kolega Gürk a bude následovat rozprava k jeho zprávě. A teď bych požádala kolegu Kalfina, aby uvedl svou zprávu k ochraně kritické informační infrastruktury, dosažené výsledky a další kroky směrem ke globální kybernetické bezpečnosti. Prosím, pane kolego. Děkuji, paní předsedkyně. Je to zpráva z vlastní iniciativy, která je e, spojená se sdělením komise, e, které bylo zveřejněno v březnu 2011 a zohledňuje tedy výsledky e, z celé té aktivity kolem spuštění infrastruktury v roce 2009. Myslím, že úvodem mohu říct, že tady je k zaznamenání několik pozitivních jevů a e, my teď můžeme e, diskutovat e, opravdu dohloubky otázku kyberbezpečnosti a ochrany bezpečnostních Eh, opatření k ochraně. Je to tedy otázka i akčního plánu. A pak je tady k zaznamenání ještě několik kroků ze strany Evropské komise, která pracuje na strategii v oblasti eh, cloud computing a také eh, v oblasti užívání internetu z tohoto hlediska jde tedy o odolnost systému a o kybernetickou bezpečnost. Rovněž je to otázka rozpravy k ochraně údajů v našem výboru. E, tato rozprava proběhla a taky jsme hlasovali k Anise poměrně nedávno. Všechny tyto e, trendy jsou propojené s dalším rozvojem využívání internetu a moderních technologií. Takže musíme při těchto krocích eh, eh, si být jisti, že užíváme odolné sítě, abychom eh, také mohli implementovat správně legislativu, která se vztahuje k internetu a také, abychom zajistili bezpečnost některých těch základních služeb. Jsou tady tedy tři hlavní části zprávy a tři E, skupiny návrhů. Já bych je s dovolením krátce uvedl. Nejprve se to týká části, která se týká e, tedy e, na ochrany na národní a komunitární úrovni. My se zabýváme ve své zprávě nejprve legislativou k, k té kritické Eh, úrovni bezpečnosti. Zatím legislativa je poměrně omezená, pouze energetika a doprava jsou vnímány jako zásadní infrastruktury a tato takzvaná kritická infrastruktura je e, předmětem poměrně e, velice e, úzkého vymezení legislativních nástrojů, takže my bychom rádi, aby rozsah působnosti této směrnice byl rozšířen, protože zatím je poměrně úzce vymezeno, vymezena působnost v těch dvou sektorech, které jsem jmenoval a pak je to ještě otázka začlenění telekomunikací do těchto e, sektorů. Jde o to, abychom zvýšili a umožnili tedy odolnost e, infrastruktury internetu. Za druhé, toto všechno nebude moci proběhnout bez dobré spolupráce soukromých a veřejných e, zúčastněných stran. Já jsem velice rád, že my se právě v našem výboru touto otázkou zabýváme poměrně obšírně, protože jsme E, také schopni zohlednit otázku technologických vývojových trendů, e, podnikatelského, přátelského e, postupu a tak dále. Chtěl bych poblahopřát komisi, protože musím říct, že komisařka je velice otevřená vlastně spolupráci s konzultacím s těmi hlavními představiteli zúčastněných stran Zpráva také volá potom, aby se e, posílil proces mapování, posilování e, těch jednotlivých kroků na národní úrovni, pak je to otázka bezpečnostního plánu, prostě všeho toho, co by se mělo odehrávat na národní úrovni, aby se ochránila, e, ochra, aby se zajistila větší ochrana té kritické infrastruktury. My se musíme těmito otázkami zabývat také ve světle e, hlasování o Anise. Potom, pokud bude e, toto při e, schváleno, tak si myslím, že můžeme hovořit o významném kroku směrem k většímu zajištění bezpečnosti v oblasti internetu. A e, potom druhá část zprávy se týká robustní internetové bezpečnosti a e, příspěvku EU e, k této oblasti. Tady je několik návrhů. Jde o zajištění lepší koordinace mezi těmi akčními týmy na národní úrovni, které se zabývají počítačovou bezpečností. My se musíme snažit o to, aby tady bylo dosaženo minimálních norem, pokud to není eh, možné, ono je totiž dost obtížné stanovit minimální normy pro bezpečnost jako takovou, eh, tak eh, musíme vytvořit normy pro reakci a prevenci. Musím říct, že v tuto chvíli máme 27 E, takovýchto pracovišť, ale ty jsou různě rozvinuté, e, jsou různé e, fázy akčnosti a proto si myslím, že je třeba zajistit minimální úroveň, která by byla pro uživatele určitou zárukou. Pak ještě ve zprávě navrhujeme, aby se Eh, diskutovalo i mimo eh, rámec Evropské unie. Eh, jedná se o takzvaném oznámení o narušení bezpečnosti Jde o to, aby e, firmy e, prostě dávali na vědomí těm našim jednotlivým e, pracovištím, že došlo k narušení bezpečnosti a to průběžně, tak aby všichni uživatelé a další věděli, co se děje. To si myslím, že bude pro firmy opravdu velice výrazným stimulem pro to, aby pro bezpečnost učinili maximum. Eh, rovněž eh, tady ve své zprávě hovoříme o těch eh, týmech na národní úrovni. Jde o to, aby prostě tato služba fungovala 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve všech členských státech. Rovněž chceme zdůraznit význam odborné přípravy, průběžného proškolování, informování veřejnosti a tady musím říct, že v tomto směru jsou nám vzorem e, některé země, které jsou opravdu hodně daleko v této oblasti. E, veřejnost e, musí být informována, ono to také hodně přispívá k tomu, že k těm narušením bezpečnosti nedochází tak často. Security strategy. Pak jde o to vytvořit mezinárodní strategii. Já musím říct, že komise se již tímto tématem zabývá a tato strategie nebude e, nějakým detailním plánem, ale jde o to vytvořit určitý rámec pro to, abychom mohli e, vlastně e, do tohoto rámce vložit všechna svá, všechny své jednotlivé kroky a aby prostě jsme v tomto směru jednali obdobně jako naši hlavní partneři, především Spojené státy. Zase máme velice odlišné národní postupy, co se týče eh, internetové bezpečnosti na eh, a to je třeba vzít na vědomí. V neposlední řadě ještě pár, dovo... Eh, pár věcí k závěru. E, Toto je předmětem mezinárodní spolupráce, paní předsedkyně. V tuto chvíli Evropská unie jako taková e, není příliš zastoupena na těch mezinárodních e, fórech spolupráce, protože my nemáme vhodný mechanismus, který by to umožňoval. Pouze v posledním roce či dvou jsme začali určitou strukturu vytvářet. V podstatě šlo o to zajistit, aby se kyber eh, bezpeč, kybernetická bezpečnost eh, stala předmětem i transatlantického dialogu a eh, dalších forem spolupráce mezi Evropskou unii a Spojenými státy. No a tak se tedy Evropská unie začala více angažovat. Ale mezinárodní spolupráce zůstává dále velkým tématem Eh, máme prostě různou intenzitu eh, na té regionální úrovni, ale ne na úrovni mezinárodní. Takže poté, co vznikne ta strategie pro kybernetickou bezpečnost, tak je tady taková myšlenka, že bychom jednotlivé instituce a Evropskou unii jako takovou eh, také v tomto směru více angažovala, angažovali i prostřednictvím vnější služby EU, eh, e abychom prostě začali spolupracovat více s dalšími zeměmi mimo unii, které o to stojí, abychom se ještě více angažovali v dialogu s spojenými státy. Myslíme si, že ta mezinárodní spolupráce je velmi zásadní, protože na národní úrovni, a děláme cokoliv, nemůže to být postačující. A v závěru ještě ještě bych chtěl říct, že musíme toto otázku také začlenit do stanovisek Evropské unie eh, na nejrůznějších fórech, kde se hovoří o, kybernetických, eh, o kybernetické bezpečnosti, ať už jde o NATO, o OSN, o OPSE, OECD, Světovou banku a tak dále a tak podobně. Takže to je asi vše, co se zprávy týče, ještě jednou si myslím, že tato zpráva hodně bude tlačit na komisi, pokud ji přijmeme, aby eh, ještě více posílila kroky Unie v oblasti kybernetické bezpečnosti. Děkuji vám, eh, pane Kalfine. A teď stínoví zpravodajové, prosím. Pan van Nistelrooy, děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Je, myslím, velice dobře, e, že jsme také velice e, často konzultovali tuto záležitost. Myslím, že tato zpráva přichází opravdu v zásadním e, momentu, abychom přijali určité kroky, určitá stanoviska, ale o to samotné pouze nejde Eh, víme všichni, jakým je internet lákadlem, jaký představuje eh, prostě velmi důležitý eh, zájem, jak důležitá je kybernetická bezpečnost i vzhledem k nutnému růstu naší ekonomiky v následujících letech. Eh, pak je to otázka i vlastně různých bankovních operací eh, a převodů. To už se týká opravdu každého jednotlivého občana Evropské unie a bylo to řečeno vícekrát. Ale vy jste ještě, eh, pane zpravodaji, nezahlednil další věci. Bezpečnost je především otázkou neutrality ale celkově je zpráva pozitivní. Mám dvě připomínky. Za prvé, jak dlouho eh, budeme eh, v této akci na národní eh, úrovni pokračovat, protože dáváme přece prioritu těm aktivitám na národní úrovni v některých zemích fungují ty barevné kódy, červený, oranžový, zelený. Teď si představme, že dojde k nějakému útoku na bankovní sektor, na naší bezpečnost a každá země se samozřejmě potom bude snažit bránit se ve svém koutě a přitom ta bezpečnost tady není nějak, nemá nějaký národní charakter. Je to přece celoevropská záležitost, komunitární záležitost. My se přece hodně můžeme dozvědět jedni od druhých. Já jsem si jist, že tady je eh, eh, celá řada dobrých příkladů, ale stále zůstáváme na úrovni té kazuistiky a to je politování hodné. Bezpečnost eh, prostě všech těch výměn, to je něco, co bychom měli projednávat společně a pak je to otázka ještě angažovanosti těch eh, firm. Ono nejde pouze o veřejný sektor, ale podnikatelská sféra ta e, je také z tohoto hlediska významná a nejenom na evropské půdě, ale i na půdě mezinárodní. Takže my potřebujeme expertízu a účast mezinárodních firm. Já opravdu tuto myšlenku výrazně podporuji. Myslím, že je dobré, abychom toto všechno převzali do následujících e, období, abychom se tomu e, věnovali. My jsme nakonec výborem, který se zabývá internetem. My se zabýváme otázkami, jako je, jsou telekomunikace, průmyslový rozvoj a tak dále a tak podobně. Takže si myslím, že touto zprávou dáváme velmi, dobrou, eh, velmi dobrý příspěvek k rozpravě. Děkuji. Pan Kreutzmann, prosím, chcete slovo? Děkuji, pane předsedo. Eh, téma um, cybersecurity je velmi diskutované a když se dnes podíváme do médií, tak eh, třeba američané prohlásili, že by mohlo dojít k útoku na jejich bezpečnost a že by třeba bylo potřeba odpovědět vojenskými prostředky. A proto je to téma eh, naléhavé, kterého se musíme ujmout. Musíme také zdůraznit, jak jsme dnes závislí na tom, aby informační a komunikační infrastruktury fungovaly. Stát, hospodářství, každý jednotlivý občan, všichni potřebují spolehlivé systémy, které nesmí selhat ani ve výjimečných situacích. Tak, jak upozorňuje pan zpravodaj správným způsobem, důvěra do našeho systému je velmi důležitá pro růst a blahobyt. V posledních letech ovšem různé události otřásly touto důvěrou. Ukázalo se, že pokud jde o státní úřady i o soukromé hospodářství, je potřeba jednat. Úzká spolupráce mezi hospodářstvím, evropskými institucemi a členskými státy musí i nadále zůstat prioritou. S ohledem na velkou míru propojenosti v Evropě je třeba, aby členské státy spolu vzájemně své akce koordinovaly, musí vzájemně slaďovat své strategie a nouzové plány, musí vyhledávat eh, slabiny a odstraňovat je. Důležitou roli musí hrát v tomto případě také komise. Ovšem musíme zajistit, že bude mít dostatečnou expertízu. Proto bychom uvítali, kdyby eh, odpovědná agentura ENISA dostala více úkolů a dostatečných zdrojů, aby mohla významně přispět k vylepšení bezpečnosti globálních sítí. Vedle eh, varování a koordinace v případě nouzových případů je třeba zaměřit se také na prevenci. Týká se to uživatelů eh, internetových systémů, ať už jsou to soukromé osoby a nebo podniky a také provozovatele různých sítí. Hmm. To, jestli by tato pravidla měla být závazná, to musíme samozřejmě zvážit. A to dobře, protože někdy není možné držet krok se, s vývojem. Proto by standardy měly být minimální a společně s provozovateli a tvůrci uh, počítačových systémů, je potřeba na nich pracovat, protože pouze oni mají praktické zkušenosti, které jsou potřebné. Je potřeba, aby Evropská unie v této oblasti spolupracovala, protože technické události v jednom státě mohou mít vliv i na jiné státy. A navíc je potřeba spolupracovat i na mezinárodní úrovni, protože eh, tyto hrozby se nezastaví na národních hranicích nebo na vnějších hranicích Evropské unie. Evropská unie tedy musí aktivně vstupovat zapojovat také do mezinárodních for, for a je potřeba usilovat o aktivní spolupráci. Eh, děkujeme panu zpravodaji, je to velmi dobrý základ pro další diskuzi a já se těším na další spolupráci. Děkuji. Vielen Dank, Herr Kreuzmann. Děkuji, pane Kreuzmane. Nikdo se nepřihlásil, jenom pan zpravodaj, nebo tamhle se někdo vzadu hlásí. Paní Kostet? Eh, merci beaucoup. Eh, Děkuji vám. Eh, tady jde o téma, které je zvlášť významné. Viděli jsme a vidíme, do jaké míry evropské instituce nejsou schopné schopné eh, zabezpečit eh, své vlastní eh, webové prostředí. A víme, že teď je tady celá řada takzvaných nových ekonomik, které už nejsou vůbec nové, jako třeba Čína, které vyvíjejí určité množství nástrojů a zbraní a my musíme být schopni bojovat proti takzvané kybernetické válce, která by mohla být některými státy vedena. Já zmiňuji Čínu, ale myslím, že jsou tady i další, kteří by to by, e, toho byli schopni. Čínská vláda neignoruje možnosti, které tyto technologie nabízejí a kromě cenzury, kterou uplatňují ve svém vlastním státu, e, čím dál tím více využívají nedostatků našich sítí, aby si e, starali různé informace, velmi citlivé, což nás může velmi oslabit. Eh, jednotka kyber, eh, bez, eh, kyberobrany je něco, co je teď velkou prioritou pro Čínu pro nadcházející období a proto se musíme této otázce opravdu důsledně věnovat a Eh, sledovat eh, bezpečnostní situaci v každé zemi v této oblasti. Otázkou je, zda jsme schopni bojovat proti této velké eh, hrozbě na celoevropské úrovni. Máme kapacity, jak technické, tak logistické. Já jsem zmiňovala příklad Číny, jsem si jistá, že takových příkladů je mnohem víc a domnívám se, že v této oblasti už si nemůžeme dovolit nějakou naivitu, protože velice často byly evropské instituce nesmírně naivní a my naopak musíme předvídat to, co je e, nutno udělat e, tím, že združíme práci, která je realizována na úrovni jednotlivých států a že zajistíme skutečnou evropskou ochranu. Děkuji. E, děkuji, Michelano. Děkuji, pane předsedo. Eh, internet se stal zásadním prvkem života celé řady evropských občanů, velkého počtu Evropanů. Eh, můžeme si tak rezervovat hotelový pokoj, eh, realizujeme bankovní operace, prodáváme, kupujeme, komunikujeme, poskytujeme v podstatě často citlivé soukromé informace. Internet se stal zásadním prvkem života občanů i hospodářského života. A já mám takový pocit, že tady opakujeme opakujeme stejné chyby, e, které se vytvořily v době, kdy jsme e, vlastně zakládali Interpol a kde šlo o solidaritu. E, tady šlo tehdy o boj proti, zločin, no, proti zločinným jednáním. A teď je tady vlastně zase otázka obdobná. Já v tomto směru souhlasím s tím, co je řečeno ve zprávě, která e, prosazuje kolektivní postup tak, aby byl evropský občan lépe chráněn mohou to být e, útoky politického charakteru, mohou to být útoky e, zločinných spolčení. Takže je třeba, aby co nejdříve e, byla přijata nutná opatření, aby prostě všechny státy byly součástí kolektivního snažení, protože v některých zemích ty možnosti nejsou až tak dobré. Je třeba od zítřka umožnit bezpečnost jakéhokoliv občana, tak jako se snažíme o bezpečnost státu či firmy výborem pan Tošenovský. Ptám se, zdali eh, chcete slovo, máte možnost eh, se eh, vyslovit jako stínový zpravodaj, nechcete, dobře. V tom případě bych rád dal slovo komisi, paní Kracevě. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda poděkovala panu Kalfinovi za tuto zprávu a také za to, že zohlednil Veškerou práci, kterou komise realizovala až do posud a e, že také hovořil o e, různých iniciativách v této oblasti. Víme, že internet hraje čím dál tím zásadnější e, roli v našem soukromém, veřejném, pracovním životě a e, že se čím dál tím více e, vyvíjí a naše informační systémy se ale stávají paradoxně čím dál tím zranitelnější a proto je zapotřebí koordinovaného e, strategického přístupu na úrovni Evropské unie, abychom lépe reagovali na dnešní výzvy. Hodně už toho bylo uskutečněno, ale hodně toho zbývá i do budoucna a já ráda potvrzuji záměr komise vytvořit eh, návrh eh, evropské strategie eh, pro internetovou bezpečnost v třetím čtvrtletí tohoto roku. Záměrem komise je předložit velice souhrný, ambiciozní návrh a my už teď se zabýváme také některými z těch návrhů, které zmínil pan Kalfin a také někteří poslanci a poslankyně v diskuzi. V rámci této strategie uvažujeme o jednom či více právních nástrojů, což bude výrazný posun. V tuto chvíli se jedná o dobrovolný přístup a do budoucna ten přístup bude mnohem závaznější e, budou tady právní ustanovení, které budou definovat e, požadavky na ty týmy které mají na starosti v každém členském státu internetovou bezpečnost a také budou lépe definovány sektory mimo telekom, které budou předmětem těchto e, opatření. Hovořilo se tady o telekomu, o e, dalších e, energetice a dalších sektorech. Aby tato strategie byla skutečně úspěšná, tak musíme všichni velmi těsně spolupracovat. Musíme realizovat iniciativy na národní úrovni, státy musí být proaktivní, aktivní a i evropské instituce musí být více aktivní eh, směrem k soukromému sektoru, eh, veřejnému a jednotlivým občanům. A závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Kalfinovi za tuto zprávu a poděkovat za tuto velice zajímavou diskuzi. Chtěla bych vás ujistit, že v naší práci na eh, strategii opravdu skutečně zohledníme vaše návrhy. Děkuji. Mm. Děkuji komisi a nyní bych chtěl dát slovo panu Kalfinovi, aby mohl schrnout um, tuto diskuzi, ale prosím buďte struční, protože už máme spoždění. Budu stručný, pane předsedo, děkuji vám. Chtěl bych poděkovat uh, kolegům, stínovým zpravodajům, panu Fanistelrojovi a ostatním kolegům, se kterými jsme spolupracovali na této zprávě. Velmi také děkuji kolegům, za všechny připomínky, které vyslovili nyní. Chtěl bych stručně zareagovat na to, co tady bylo řečeno. Jsem velmi vděčný, že se shodneme na tom, že vytvořit novou e, úroveň internetové a kyberbezpečnosti není pouze otázka národního úsilí. Mělo by to přinést novou kvalitu a e, mnohem lépe e, chráněné internetové sítě, které by byly odolnější. Podnikům a občanům můžeme eh, dát eh, tuto možnost, aby mohli rozvíjet další služby a produkty na internetu. Je velice důležité, abychom tady rozlišovali mezi vojenskou bezpečností nebo bezpečností eh, ve vojenském slova smyslu a v civilním slova smyslu. Mnoho z členských států je také členy NATO a oni samozřejmě také vyvíjí e, tuto oblast, mají také své centrum v Estensku a je tady spolupráce mezi NATEM a Evropskou unii v této oblasti. Ovšem e, to pokrývá pouze vojenskou stránku kyberbezpečnosti. My v Evropské unii se zaměříme především na ochranu kritických infrastruktur a e, civilní využívání sítí. A to eh, také odráží eh, přístup eh, našich partnerů, třeba USA. Pokud jde o bankovnictví, zdravotní systém, všechny finanční systémy, všechno toto by mělo být pokryto internetovou bezpečností a já jsem velmi rád, že komise se toho ujala a že předloží strategii pro internetovou bezpečnost po letní přestávce, abychom o tom mohli podrobněji diskutovat. Budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Myslím si, že závěrečná lhůta je 5. Eh, března a těším se na další kroky a na to, že předložíme opravdu obsáhlou zprávu. Děkuji mohu potvrdit, že závěrečná lhůta pro předkládání pozněvacích návrhů je 5. březen. Další bod na pořadu jednání je zpráva Gjörg. A jsou tady největší obavy evropských občanů a podniků ohledně fungování jednotného trhu. A slovo má pan Georg. Köszönöm szépen a szót, elnök Děkuji, eh, pane předsedo. Dovolte, abych eh, Eh, rozdělil to, co tady budu říkat, v zásadě do tří částí. Nejdřív budu hovořit eh, o analýze komise, která eh, byla východiskem pro dnešní debatu a pro stanovisko, které jsem zpracoval. A za druhé bych chtěl hovořit o způsobu fungování výboru pro vnitřní trh protože my eh, jako výbor a jako další, a další výbory se musí k tomu vyjádřit k této věci. A za třetí budu hovořit o, o obsahu dokumentu samotného. Pokud jde o eh, dokument komise eh, samotný, tak dnes je ještě hodně brzo takhle po ránu se do toho pouštět možná, ale to téma je velice důležité. Opravdu hýbá Evropskou unii, pokud jde o budoucnost. Zpráva správně konstatuje, že eh, občané své mínění o Evropské unii hodně utvářejí podle toho, že vnitřní trh ještě není správně dotvořen, ačkoliv je to jedna z největších vymožeností, kterou Evropská unie se může pochlubit za posledních 20 let. Tato otázka samozřejmě nemůže být schrnuta do jediné zprávy a, a také se nesmíme ztrácet v detailech vnitřní eh, trhem už jsme se zabývali mnohokrát a fungování vnitřního eh, trhu jako celku eh, takto komplexně zatím žádná zpráva si za téma nestanovila. Komise si ovšem stanovila za úkol tentokrát se k tomu postavit opravdu komplexně. Ve zprávě máme konkrétní příklady a myslím si, že to je správně. Komise se opřela o pomoc eh, Evropské podnikatelské sítě a Volvitu při zpracování těch příkladů. Na druhou stranu ale musíme říci, že společně se svými kolegy poslanci bychom vždycky byli schopni sestavit informace na toto téma na podob, pro podobnou analýzu, protože na různých fórech často míváme možnost vyměňovat si názory s občany a o těchto věcech se mluví často pořád. O tématech, která souvisejí s fungováním nebo s nefunkčností vnitřního trhu. Například eh, podívejte se na eh, zdravotnictví nebo na eh, registraci automobilových automobilů. Nebo nostrifikace diplomů, to je také obtížné. Přístup na pracovní trh nebo nákupy online to je každopádně velice těžké a všechno to souvisí s fungováním vnitřního trhu. Tento pracovní materiál komise je ovšem pozitivní z toho pohledu, že se snaží naznačit řešení a odpovědět na otázky, jestli jsou nějaké předpisy EU pro nějakou konkrétní věc, které nebo pro nějakou konkrétní věc a jestli jsou implementovány, jestli eh, se dá eh, říci, že fungování vnitřního trhu eh, souvisí s tím, že zatím nejsou žádné předpisy, anebo jestli ty předpisy prostě nejsou dost dobré. To znamená, že na jednu stranu tady máme katalog problémů, to ale nestačí. Samozřejmě potřebujeme také návrhy řešení, tak abychom ty problémy mohli nějak řešit. Tolik k analýze komise. Myslím si, že je to velice dobré pracovní východisko pro nás i pro uh, sestavení mé zprávy. A eh, za druhé k navrhované metodě práce. Komise stanovila 20 konkrétních otázek a IMCO navrhlo, abychom si zvolili takový způsob práce, který rozdělí e, v jednotlivé příslušné výbory tematicky. Takže my tady e, e, zodpovídáme za tři body. Za bod 14, cena energií a vyučtování. Potom eh, bod 15. Internetové eh, služby a jejich ceny. No a tady máme eh, stejnou odpovědnost jako IMCO, to je zřejmé. A další bod je podle naší kompetence také a sice financování malých a středních podniků Econ také zodpovídá za tuto oblast. A hmm, do naší pravomoci spadá tedy především eh, přístup k státní podpoře. Můžeme si vytvořit svůj eh, vlastní názor, co by parlamentní výbor, ale já si myslím, že můžeme si vzít k srdci eh, doporučení předsedy IMKA, protože ty jsou, tady jsou velmi dobrá a já si myslím samozřejmě, že můžeme také přijmout doporučení ostatních. Když se dostaneme ke třetí věci, tak tedy, jak jsem říkal, e, jsou tady e, tři věci. A sice, jestli máme předpisy, jestli e, se správně implementují, nebo jestli jsou informace o tom, že naopak předpisy nejsou a neprosazují se, nebo nepromítají se do národní legislativy. Pokud je o tu čtrnáctku, to znamená cena energií a vyúčtování, to jsou velice důležité. Tam jsou velice důležitým ukazatelem ceny. Myslím si, že tady jsou velké problémy, protože ceny vystoupaly do závratných výšin v posledních letech. Bohužel jsme svědky stáleho růstu v posledních letech. Za tímto zvýšením cen stojí samozřejmě drastické zvýšení cen surovin a ne tolik liberalizace konkurence. Tady můžeme tedy říci, že konkurence a liberalizace kdyby nebyly na trhu, tak eh, by ty ceny byly ještě vyšší. Čím nechci samozřejmě říci, eh, že tady nemáme eh, problémy. Vždycky si spotřebitelé stěžují. Komise ve své analýze ukazuje, jak vyučtování není transparentní často a je ještě celá řada problémů, které ukazují, že výhody liberalizace nejsou cítit. Nicméně nechci říct, říkat, že nepotřebujeme nové eh, předpisy, ale problém je, že některé předpisy zatím nebyly dostatečně eh, promítnuty do národní legislativy. 17 členských států ještě nemá implementovaný třetí balíček energetický. A to samozřejmě by jinak ulehčilo fungování vnitřního trhu s energiemi. Takže v této oblasti bych ještě jednou zdůraznil, že jde především o implementaci eh, příslušných předpisů. A potom je tady eh, důležitá otázka národního regulátora. A za třetí bych ještě zmínil eh, inteligentní sítě, protože za účasti spotřebitelů by bylo možné opravdu využít výhody, které spolu inteligentní sítě přinášejí. To jsou tři věci tedy ke čtrnáctce. Bod 15, který také spadá do eh, našich kompetencí. Paní předsedkyně, já bych vás poprosil, kdybyste se mohla postarat o trochu uh, klidu, já sám se skoro neslyším. Takže kdybyste mi mohla pomoct, aby uklidnit sál poprosím o klid, abychom mohli pokračovat v debatě a mohli pokračovat dále v jednání. Je to opravdu těžké pro zpravodaje, když eh, musí takhle křičet. Děkuji eh, paní předsedkyně eh, za tuto pomoc. A já už se dostávám ke konci. Takže bod 15. Kvalita a ceny internetových služeb. Budeme-li eh, vycházet z hlavního eh, ukazatele z ceny, tak eh, si můžeme poklepat na, poplácat na rameno, protože ceny klesají. Ale stejně jako u energetického trhu vycházet jenom z cen by bylo zavádějící, protože se jedná o strukturální problémy, podobně jako na trhu s energiemi. Proti 15 členským státům je vedeno řízení pro porušení práva které, 15 členským státům, které neimplementovaly příslušný předpis. A i tady máme stížnosti eh, zákazníků, občanů. Jedná se o nedostatečnou transparentnost. Ceny tarify jsou naprosto nesrovnatelné. Často je to také mm, tak, že eh, spotřebitelům se nenabízí služby na úrovni dostatečné. A je to potom tedy eh, v rukou spotřebitelů. Zmiňovaná strukturální řešení, to znamená implementace eh, právních předpisů, nedostatečná a případná potřeba nových předpisů, tak dnes budeme hlasovat o, o roamingu. Ale já jsem si jistý, že tímto předpisem tím už eh, uzavřeme legislativní úpravu eh, téhle oblasti a to bude stačit. Čili k IT a telekomunikačním službám. Tam je implementace stávajících předpisů eh, prioritou. Další předpisy jsou oznámeny, ale je třeba především posílit národní regulátory a zavádět sankce. A to zdůrazňuje i náš dokument. Závěrem uh, už jenom jedna věc. Bod 17, ten také spadá do naší kompetencí, a sice finanční prostředky, které jsou k dispozici pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky mají uh, velký význam, to tady vůbec nemusím zdůrazňovat na tomto výboru. Musí uh, obstát i během eh, krize a proto se musíme eh, postarat o zjednodušení jejich přístupu k financování. A to o drastické zjednodušení, ať už se bude jednat o státní prostředky nebo o soukromé prostředky. je eh, stanoven eh, rámec pro přístup k prostředkům EU. A tady bych chtěl zmínit jazykový problém, protože často eh, jsou tady jazykové problémy překážkou. A předložil bych tady dva návrhy. Na jednu stranu je třeba to řízení zjednodušit a za druhé zavedení místa, jednotného kontaktního místa by opravdu bylo prospěšné. Já věřím, že to můžeme ještě projednat jinde, ale každopádně teď se těším na připomínky a postřeji kolegů. Děkuji vám a předsedkyně také děkuji. Takže máme ještě několik minut k dispozici, ještě než se pustíme do hlasování. No, ale je to takové trošku složité, protože lidé odcházejí a přicházejí. Požádal někdo o slovo, pan Enan. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že zvyšuji tón, ale je to skutečně velice, velice nepříjemné, jak pro zpravodaje, tak pro ty, kteří jsou přítomni od počátku práce. Pracovat v těchto podmínkách je obtížné. Prostě nic jsme neslyšeli, nemůžeme poslouchat ani překlad, pak můžeme těžko něco připomínkovat. Myslím ale, že chybí dvě zásadní e, připomínky. E, to, co dělá starost e, občanům a podnikatelům. Jsou to vždy dvě věci. Za prvé, jak to říci, je to možnost eh, Eh, dejme tomu, eh, se dívat na výzkumy veřejného mínění, ale tady jde lidem o eh, zaměstnanost a kupní sílu. A podniky, ty jsou zase oběťmi nekalé soutěže a umírají, protože jim nejsou poskytovány úvěry. Takže když se podíváme na ty tři oblasti, které jsou vlastně v hledáčku zájmu, energetika, telekomunikace, a tak dále, můžeme to velmi snadno schrnout. U první oblasti spekulace je prostě špatná. Když tady bude víc energie prodáváno, než se v Evropě vyrábí, tak to bude dále problém, protože se ukáže znova a znova, že, se dochází, že dochází ke spekulaci a že se někteří obohacují, aniž by e, vyráběli. A teď e, telekomunikace. E, příchod nového operátora ve Francii ukázalo, že tady jsou prostě na jedné jedné straně eh, ti, kteří se snaží, na druhé obrovské firmy, které nadále eh, odírají zákazníky. A pak bych chtěl ještě pro bankovnický sektor říct, že banky byly zachráněny Unií a vládami a tyto banky dnes systematicky odmítají pomáhat malým a středním podnikům. Eh, vidíme často lidi, kteří všechno investovali do svého podniku a o všechno přicházejí během několika týdnů. Takže někdo Někdy je to otázka nějakých 100 tisíc eur a ty jim nejsou poskytnuty. To je nepřípustné. Děkuji, kolega Rubik. Äh, Já bych chtěl äh, kolegovi ähm, Jirkovi srdečně poblahopřát, protože je opravdu eh, dobré poslechnout si, eh, jaké eh, nálady panují mezi lidem. To je pro nás priorita a, a když lidé hovoří akorát o dluhové krizi, o předávání financí od A do B, tak se daleko nedostaneme. Máme tisíce mladých lidí na ulici bez práce a musíme se postarat, myslím, o to, jak Eh, získat mladé podnikatele, eh, kteří budou tyhle mladé nezaměstnané zaměstnávat. Proto tady vyzývám Evropskou komisi, aby se k tomu postavila aktivněji. Potřebujeme podněty eh, pro mladé, aby začali podnikat a aby vytvářeli dobře placená pracovní místa. A to jde jenom v souladu s dobře fungujícím podnikem. A proto jsem rád, že pan Dirk tady eh, tak dobře zpracoval to téma a předložil dobré návrhy. Děkuji. Děkuji. Nemám už eh, zapsaného na seznamu řečníku nikoho dalšího, takže dám eh, slovo Evropské komisi, pokud je zde zastoupená dnes. Je tady někdo z komise? Nevypadá to. Tak. Takže pokud pan zpravodaj by si chtěl ještě vzít uh, slovo a dodat k, něco k tomu, co říkal. Jenom uh, stručně, paní předsedkyně, mm, já bych poděkoval kolegům uh, za připomínky a ještě jednou bych upozornil na to, že spolu s hlavním výborem a sice s IMKO jsme se dohodli na tom, že ehm, my tedy eh, hm, zodpovídáme za ty tři hlavní věci 14, 15, 17 a tam můžete eh, podávat eh, pozměňovací návrhy do 20. března. Tyto pozměňovací návrhy já potom zapracuji do textu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji pane Ďurku. Ráda bych připomněla, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů bude 22. března 2012 v poledne. A teď se prosím připravte na hlasování. Začneme za dvě minuty.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 Bene, allora se prendete posto. Dobře, tak se prosím usaďte a potom bychom mohli začít hledovat, eh, hlasovat. O slovo požádal pan Rode, takže mu dám na chvíli slovo a potom budeme pokračovat s hlasováním, protože to bude dlouhé a komplikované. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě věci. Když jsem dnes ráno přišel, tak jsem viděl reklamní plakáty nebo manifest, hotovou manifestaci před sálem. Byl tam eh, takový zelený superman a eh, ostatní byli považováni za opak a já bych tady chtěl zaslat dopis předsednictví, aby v budoucnosti se něco podobného nekonalo, aby tady nebyly takovéto ukázky před sálem, protože nechceme tady mít eh, takovéto plakáty a představení v úvozovkách před eh, tím, než jdeme do práce. A teď k hlasování. Máte hlasovací seznam a podle toho, co tady vidíme, budeme hlasovat o tom, zda udělit mandát pro vyjednávání zpravodaji či ne. To je pouze u jedné zprávy a u těch ostatních zpráv ta stejná možnost není. Možná, že to odpovídá pravidlům, že v našem výboru můžeme hlasovat, zda udělit či neudělit vyjednávací mandát zpravodaji, ale já mám dojem, že je to nový způsob, nový postup. A myslím si, že za ty posledních dva a půl ro- roku, když jsme hlasovali a když, byl když byla zpráva přijatá, tak to potom bylo považováno za dané, že tedy zpravodaj má vyjednávací mandát. Pokud bychom to teď měli změnit, tak navrhuji, abychom si jasně řekli, že po každé bude potřeba jednat eh, a hlasovat o vyjednávacím mandátu, aby to nebylo platné pouze pro některé zprávy, ale aby se to týkalo všech zpráv, protože potom bude hrozit, že takové hlasování povede eh, k dalšímu politickému boji a my bychom eh, měli bojovat nejenom o obsahu, a potom bychom museli ještě diskutovat o tom, že zpravodaj je příliš zelený, eh, má příliš silné postoje zelených a to není důstojné. Měli bychom spíše hlasovat o obsahu. To není důstojné pro naši práci poslanců. Takže pokud máme hlasovat, o tom, zda udělíme mandát k vyjednávání e, zpravodaji, tak musíme být důslední. Pokud se proto rozhodneme, tak to musí platit pro všechny zprávy, o kterých budeme hlasovat, a ne pouze pro některé. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, e, já bych dala e, ještě prostor na dvě reakce. Už jsme zavolali bezpečnostní službu a nechali jsme eh, odstranit eh, ty, ten transparent před sálem. A no, slovo teď má pan Bitykofer. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem se pouze vyjádřit k té drobné akci, která proběhla tam venku. Mě osobně to vůbec neobtěžovalo. Já sice jsem nebyl uctíván jakožto hrdina, což, eh, čehož bych mohl i litovat, ale byl jsem povzbuzen k tomu, abych si uvědomil, že zde v parlamentu se hrdinem, hrdinou stát můžeme. A něco takového si myslím nemůžeme považovat za obtěžování, ale spíše za eh, příjemné povzbuzení. A v tomto smyslu jsem eh, se chtěl vyslovit proti vám, vážený kolego. Děkuji kolegovi Bytikoferovi, slovo má pan Royal. Eh, pane kolego Bitykofere, chtěl bych vám velmi energicky odporovat. Kolega Rode má pravdu, když před parlamentem a v a dokonce i v parlamentu a před sálem, kde se hlasuje, probíhá politická akce bez ohledu na to, čí, která zastává určité stanovisko a snaží se ovlivnit hlasující, tak to v parlamentu nemá co dělat. Vy jste přece vždy velice kritický, když eh, se něco týká lobby, takže toto nechápu, tento váš postoj. Já si myslím, že něco takového je nepřijatelné. Jsem rád, že jste zasáhli, protože jinak eh, velké energetické firmy příště vyvěsí své transparenty přímo před našimi dveřmi. Druhá připomínka k postupu Má, přece, má to přece smysl, aby v parlamentu takovéto akce neprobíhaly. Eh, my jsme tady rovnou mohli pořádat karneval každý den. Já jsem velice znepokojený tím, eh, kam se to ubírá. Druhá poznámka k postupu. Pan kolega Rode právě upozornil na to, že běžný postup je takový, že Evropský parlament a výbor Dámy a pánové, já se omlouvám, že vás ruším ve vašich soukromých rozhovorech. Dejte mi vědět. Běžný průběh je takový, že výbor rozhodne a potom jde mm, v rámci prvního čtení do, na plénum, aby všichni poslanci Evropského parlamentu se mohli vyjádřit a hlasovat a potom se vyjednává s radou. To je běžný postup. A proto že toto je běžný postup, pan Rode správně poukázal na to, že v těch případech, kdy je zpravodaj předtím vyzván k vyjednávání, abychom se o tom tady rozhodli. A má pravdu, že někdy, že není možné, aby to bylo někdy tak a jindy jinak. Musí to být jednotné. Já e, jsem skeptický k řešení během prvního čtení, protože to dá možnost, že jeden či dva kolegové bez ohledu na to, zda si jich vážíte nebo ne a jestli dělají to správné nebo špatné, to s tím nesouvisí. Jednají dlouho předtím, než Evropský parlament měl možnost jako celek se k tomu vyjádřit kolegové, kteří e, nejsou v tomto výboru, potom nemají žádnou příležitost ovlivnit výsledek. Jejich šance je nulová. A pak eh, dostanou eh, výsledek vyjednávání s radou a mohou říci buď to ano nebo ne. A proto se rozlišovalo mezi politicky důležitými záležitostmi, o kterých musí rozhodnout celý parlament a o eh, rozdíl byly jiné věci, které se týkají třeba roamingu jako dnes, kde eh, je potřeba, aby to běželo automaticky, je tam například nedostatek času a proto se musí hlasovat o tom, jestli si tento postup přejeme nebo ne. Já si myslím, že v případě roamingu je to naprosto správné, protože jsme pod časovým tlakem a protože už tady bylo, padlo zásadní rozhodnutí a myslím si, Eh, že jiný postup by byl špatný a kolegové, kteří nepatří do tohoto parlamentu, totiž potom nemají možnost vyjádřit svůj názor a to je nedemokratické. Děkuji. A v tuto chvíli eh, si o slovo, se o slovo přihlásil pan kolega Turmes a potom budeme muset začít hlasovat. Takže kolega Turmes a potom hlasujeme. když se koná důležité hlasování, tak eh, samozřejmě tady jsou emoce a teď je tady důležité hlasování o roamingu, o energetické účinnosti, o transparentnosti, eh, eh, o energetických smlouvách, zpráva pana Karince a navzdory této diskuzi o mandátu, udělit ho nebo ne, tak jsme včera hodinu o tom diskutovali na koordinátorech a já si myslím, že bychom se k tomu měli vrátit. Ovšem pro dnešní den a také proto, abychom zajistili, že budeme eh, hladce a řádně hlasovat, tak bych eh, jakožto zpravodaj pro eh, směrnici pro energetickou účinnost navrhl, abychom nyní začali s hlasováním o roamingové směrnici. Eh, budeme hlasovat podle toho příslušného seznamu a potom přijdeme ke směrnici o energetické účinnosti a budeme hlasovat o té další směrnici. Myslím si, že dnes nemáme čas na to, abychom tady vedli zásadní diskuze o tom, jak naložit s mandátem. Děkuji vám a v podstatě podporuji pozici pana Rodeho, to říkám na okraj, ale jinak, abychom postupovali strukturovaně a hlasovali řádně, tak si myslím, že bychom nyní měli přejít k hlasování. Io eh, vorrei iniziare il voto, Ano, eh, já bych ráda zahájila hlasování. Ještě jeden kolega se chce přihlásit o slovo. Kolegyně. Děkuji. Chtěla bych eh, říci, že pro ty, kteří jsou v sále, by to mělo být tak, že eh, závěrečné dokumenty dostaneme večer před hlasováním a nestíháme to, potřebujeme ty dokumenty 24 hodin předem. Už jsme o tom hovořili, řekli jsme, že budeme disciplinovaní, protože potřebujeme také určitý čas na to, abychom se s dokumenty seznámili. Takže je třeba dbát na to, abychom ty dokumenty dostali eh, dříve, mnohem dříve. Není přece možné v noci číst dokumenty, které jste dostali v 10 hodin večer. Děkuji. Máte pravdu a můžeme začít hlasovat. Roaming. Paní Nibler se přihlásila o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, stručně poděkovat všem stínovým zpravodajům po dlouhé týdny jsme se snažili nalézt kompromisy, které by mohla podpořit široká většina v parlamentu i v našem výboru a já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří velice konstruktivně a kooperativně spolupracovali, i když samozřejmě nejsou podpořeny všechny eh, návrhy všech eh, politických uskupení, ale ta spolupráce byla opravdu skvělá a já všem děkuji. Děkuji, můžeme začít hlasovat. Článek 1, pozměňovací návrh 115 a 116 e, společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E, pozměňovací návrh 117, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní tady máme pozměňovací návrh INKO 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 122, 32 a 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Posměvací návrh 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen společně pozměňovací návrh 12, 120, D, 128, i když, omlouvám se, říká paní předsedkyně IMKO 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potom seznam pozměňovacích návrhů 12D eh, až 35D, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Společně 134 a 135, kdo je pro, proti, zdržel si schváleno. 136, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací na, eh, pardon, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 13, eh, pro, proti, zdrželi se schválen. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jak se zdá, eh, je zamítnut. Ověříme to, protože si nejsem jistá. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je tady eh, o tři poslance EPP navíc. Ještě jeden EPP navíc. Teď už je to v pořádku. Končím hlasování. Schváleno. Hm. Posměvací návrh e, eh, 117. Ne, 16 pro. Omlouvá se, eh, paní předsedkyně se omlouvám a místo toho hlasujeme o kompromisu 3. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 16 eh, pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? To ověříme. Ověříme sedmnáctku. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Eh, dva EPP navíc, už jenom jeden. Jeden EPP navíc. Pořád ještě jeden navíc. A teď už je to v pořádku. 30 eh, a 26. 30 pro, 26 proti. Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Ověříme. Ověříme kompromis 5. Hlasovali všichni. Končím hlasování. a výsledek zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 202. Kdo je pro? pro proti zdrž, schváleno. Potom 8, kompromis 8. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. 224, 225 a 48 společně, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 226, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 240, 241, 50 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 242, 243, 244 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 254, kdo je pro? 245, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 263, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 265, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 56 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 280, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 281 pro, proti, strčeli se, zamítnout. 282 pro, proti, strčeli se, schválen. 283 pro, proti, strčeli se, schválen. Kompromis 13, kdo je pro, proti, strčeli se, schválen. 296, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 299, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 303, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 304, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 41 a 305 společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Třista dvacet čtyři, kdo je pro? 324. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Okamžik. Tady e, nám něco uteklo a přes, přeskočili jsme dvě stránky. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 325, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 326, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 50 a 338 společně a IMKO 72 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 72. Druhá část. Pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Eh, IMKO 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 341 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. IMKO 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 342 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 14 eh, pro, proti, zdrželi se, schválen. 359, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Imko 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 63, kdo je pro, proti,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 proti, zdrželi se, schváleno. Imko 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 9 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1, IMCO 10 a 2 dohromady pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 80 a nebo 78, o kterém hlasujeme. Dobře, takže také 78. Pozměňovací návrh 78, kdo je pro? Ale já si myslím, že bychom to měli přeskočit a pokračovat osmdesátkou. Pozměňovací návrh 80, kdo je pro, proti, zdrželi se, schválen. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh 85 pro, proti, Zdrželi se? Schválen. IMKO 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 87. Kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. 89. Zahajuji hlasování. dva EPP navíc. Ještě jeden hlas EPP navíc. Takže 35 pro na 20 proti. Schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 a 100 dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Imko 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Imko 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6, 20, 108, 109 společně pro, proti, zdrželi se schváleno. 111 pro, proti, zdrželi se schváleno. 112 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 114 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, eh, zdrželi se, schváleno. 27 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Máme dva hlasy EPP navíc. Vše v pořádku. Dva hlasy EPP navíc. Dva hlasy EPP stále navíc. Ještě jeden. Už je to v pořádku, zdá se, že ano. Podívejme se na výsledek. Schváleno 54 pro, 5 proti. A teď můžeme přejít k další zprávě. Gratulujeme paní Niebler. A teď budeme hlasovat o další zprávě. Laura. Takže elektronické hlasování. Kdo je pro, zahajuji hlasování. Pořád máme dva z EPP navíc dva náhradníky. Ještě jeden. Takže výsledek 46 hlasů pro, zahájíme okamžitě konzultace s radou. Děkuji vám. Děkuji ještě jednou paní Nibler. Pan Turmes. Děkuji, paní předsedkyně. Po šesti měsících intenzivní práce budeme dnes hlasovat o legislativě, o zprávě k legislativě o energetické účinnosti. Nejprve chci říct, že všichni stínoví zpravodajové z jednotlivých frakcí spolupracovali, jednání byla těžká, ale férová. Musím říct, že někteří trávili nejenom eh, večery v pracovním týdnu na eh, práci nad kompromisními pozměňovacími návrhy, ale i víkendy. V kompromisech je jedna zásadní změna. Já jsem včera rozhodl také poté, co jsem hovořil s Pilar a s dalšími kolegy z EPP, že stáhneme pozměňovací návrh 59, což byl pozměňovací návrh, který znamenal určité problémy eh, pro EPP v konečném hlasování. Já přijímám tuto připomínku a stahuji tento pozměňovací návrh 59. Také jsme řekli, paní předsedkyně, co jsme chtěli a myslím, že můžeme začít s hlasováním. Děkuji, paní Turmesi. Začneme tedy s hlasováním, bude to dlouhé. Vyzývám vás všechny k efektivní spolupráci. Nejprve 120. Pozměňovací návrh 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Prosím o klid v sále. Ti, kteří nechtějí eh, hlasovat, eh, opustíte sál a prosím o to také eh, spolupracovníky poslanců, kteří hlasitě hovoří. Pozměňovací návrh 301, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 303, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 331 ještě jednou. Eh, chceme to zkontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování. 331, zase dva EPP navíc. Žádám na hradníky, aby se s tím nějak vypořádali. Tady máme výsledek. Paní kolegyně Madurel, děkuji. Velice upřímně chci říct, že tady jsou prostě dvě osoby z EPP, které hlasují. To si myslím, že by mohlo opravdu e, vaší e, výsledek výrazně posunout. Vy to vidíte na vašem strojku, to ano, ale je to opakovaná záležitost, mělo by to skončit. Předsedkyně, děkuji paní kolegyni, děkuji kolegyni Madurel. Je tomu tak, e, že prostě jsou tady tito dva lidé, ale viditelné by to mělo být všechno Prosíme řečníka, aby hovořil do mikrofonu. Eh, chci se teď obrátit na kolegy z EPP. Eh, jsou tady dva náhradníci, kteří by hlasovat neměli. Eh, opakuje se to systematicky. Ale myslím, že dva hlasy navíc, to mi připadá, že by tedy pohled z předsednického stolu, pohled předsedkyně nemělo až tak ovlivnit. Třista třicet tři, to bylo zamítnuto. E, teď budeme hlasovat o 337, 338 a 339 společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, přijato. Na řadě je 334 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Prosím, druhá část. Zkontrolujeme to elektronicky, nebo ne? Ale ano, kdo je pro? Pozměňovací návrh 330, pardon, 343. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 344, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 345, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 29 proti, návrh je zamítnut. Těsně, ale zamítnut. Paní Ford. Omlouvám se, já jsem prostě včas nezmačkla knoflík. Eh, chtěla jsem hlasovat pro. Můžete to prosím ještě jednou zkontrolovat elektronicky? To znamená, že by to bylo 29 ku 29. Každopádně by byl návrh zamítnut i v tomto případě. E, 346 e, zamítnuto. E, zohlednili jsme hlasování paní Ford, která byla pro, ale bylo by to 29 ku 29. Teď 349, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď společně 350, 352, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kontrolujeme elektronicky tyto dva. E, zahajuji hlasování, končím hlasování. Třicet jedna hlasů pro, 27 proti, jeden se zdržel, návrh je přijat, měli jste pravdu. Na řadě je pozměňovací návrh 350, eh, 352 jsou schválny, teď je 357, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, Vy jste nezvedali ruce k tomuto hlasování o 357, takže to zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o čísle 357, nebylo to takhle odsud jasné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 17 proti, nikdo se nezdržel ale neviděla jsem 1,40 eh, rukou nahoře. Teďko 358, eh, kdo se eh, zdržel, z návrh je zamítnut. osm ještě jednou zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 32 proti, návrh je zamítnut. Na řadě je pozměňovací návrh 365. kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 362. E, kde je pro? 362. kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že je návrh schválen, ale zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o čísle 362, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 43 hlasů pro, 16 proti. Teď pozměňovací návrh 368. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 375 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 374, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 373, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. 373, zahajuji hlasování. Posto? Votazione chiusa. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 32 proti. Návrh je zamítnut. 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 380. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 380. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 30 proti, návrh je zamítnut. 378, e, kde je pro, kde je proti. Přijato. Zkontrolujeme. Kontrolujeme 377 e, e, elektronicky. 378 e, opravuje se předsedkyně. 378. Omlouvám se. Zahajuji hlasování 378. Je tady jeden poslanec z ALDE navíc. Ne 378, takže 43 hlasů pro, 16 proti, návrh je přijat. Pozměňovací návrh 377, e, kdo je pro? 377, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kontrolujeme to. 377. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 29 proti, návrh je přijat. 31 ku 29. Je to pokaždé opravdu těsné a vizuálně se to dá těžko odhadnout. 379, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Abbiamo approvato il 377. Takže 377 to bylo schváleno. Třista sedmdesát osm také byl schválen a 376 tím pádem padá. Jenom odpovídám panu Rybikovi. 379, tam jsme již hlasování ukončili, 28 pro, 29 proti, návrh je zamítnut. Vidíte, je to opravdu vždycky velmi, velmi těsné. O jeden hlas. A teď přejdeme eh, k pozměňovacímu návrhu 381. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 382 a 383 společně pro, proti, zdržel se, přijato. 24, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. 6. kde pro, kde proti, kdo se zdržel, přijato. 26, kde pro, kde proti, 26. jsme u pozměňovacího návrhu 26. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A 399. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 402. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 404. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 403 a 6 dohromady pro, proti, zdržel se. Hodně z vás nezvedlo ruku, takže budeme kontrolovat elektronicky 403 a 406 společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 hlasů pro, 18 proti, návrh je přijat. 408, 409 a 27 dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 413, kdo je pro, kdo je proti, 413. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 414. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. 412, zkontrolujeme elektronicky, 414, 414, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 33 hlasů pro, 25 proti. Návrh je přijat to šlo o 414, eh, tento pozměňovák je přijat. A teď 412, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 416 a 417 pohromadě. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 418. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 419, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 420, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 423, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Asi schváleno, ale ověříme. 423 zahajuje hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 33 proti, e, zamítnuto. To je 423 zamítnuto, kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. Pozměňovací návrh 1473. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 1475. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1477. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto ověřme, dobře. Dobře, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 1477. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti, proto zamítnuto. 774, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, také uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. osm, kdo je pro, kdo je proti. A zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Já se omlouvám. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Omlouvám se, kompromis 3 byl schválen. Já jsem se díval a ještě na to, kolik stranek můžu teď přeskočit. Mikrofon, prosím. Kompromis 3 znovu byl schválen. Chcete ověřit kompromis 3? Kompromis 3 byl velmi jasný, byl schválen. Je schválen. Chci znát výsledek tohoto hlasování. Dobře, tak když chcete vědět, kolik lidí, tak zahajujeme hlasování o kompromisu 3. Zvědavosti. Končím hlasování. 48 pro, 8 proti. <clears throat> Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 115, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 115. Nalezli jste ho? 115, kdo je pro? Kdo je proti? Já se zdržel? Přijato. 117. Dvě části. První část, kdo je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chtěli byste to uvěřit? Uvěřme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. 26 pro, 33 proti. Takže to. Měli jste pravdu. Kom- a omlouvám se. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. NV39. Mělo by to být na stránce 25, máme stejné noty. Já jsem na stránce 24, 25, tak už to našli. nv 39. jsem jenom o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato. Jen to ověřme. Dobrá. Končím hlasování. 42 pro, 17 proti. Takže přijato. Bez problémů, nebojte. Kompromis 6 na stránce 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel přijato. Uvěříme. Kompromis 6. Eh, Uvěříme elektronicky. Hlasujeme o kompromisu 6 teď. Končím hlasování. Zamítnuto. 27 pro, 32 proti. Já jsem si myslel, že byl schválen, takže kompromis 6a teď. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se držel? Přijata. Kompromis 7. Měli být na stránce 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď na stránku 40, eh, pozměňovací návrh 23. Máte všichni 23, druhou část. A, a potom i 1, 10, 110. Našli jste to všichni? Jste všichni na stejné stránce? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijato, myslím. Ověřme to elektronicky. Nevidím tady dost rukou, když se hlasuje. 739. Ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Myslím si, že to bylo schváleno, takže ověřujeme elektronicky. Takže 739, hlasujeme o více. Končím hlasování. 35 pro, 16 proti, přijato. 705. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Takže s ústním pozměňovacím návrhem. 705, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Šest, osm, devět, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 707, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 786 na stránce 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamítnuto. Dobrá, ověřme. Elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je tady o jednoho CPP e navíc. Pořád. Nic se nemění. Pořád o jednoho CVP e navíc. Končím hlasování. 27 eh, pro, 32 proti a proto zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Stránka 56, 39, 1 a 25 dohromady. Našli jste to? Pozměňovací návrhy 391 a 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to elektronické ověřme. Končím hlasování. schváleno. 390, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 393, kdo je pro? Chcete to ověřit? 392. Dobrá. Končím hlasování. 27 pro, 32 proti, takže zamítnuto. 393. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se eh, zdržel? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, kompromis 10 byl někde kolem stránky 70. Kompromis 10 tedy, kde je pro, na šestého všichni je na stránce 70. Určitě u někoho možná 69. Kdo je pro? Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Stránka 88 zhruba. Jedna sedm sedm sedm a jedna sedm sedm devět. Našli jste je? 1777 a 1779. Nalezli jste tyto pozměňovací návrhy? Takže o nich budeme hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jsem si dost jistá, že to bylo zamítnuto, ale ověřme to elektronicky. To znamená 1777 a 1779 pozměňovací návrhy. Končím hlasování. 27 pro, 31 proti, takže zamítnuto. to. 1779 ještě. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnu To tež jako předtím. A teď eh, tady máme hlasování an blok o 13.21. až po 17.80 81. Dobrá, tak hlasujeme unblock. Stránka 90, u někoho to je možná 87. 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 4, 17, 80, 17, 81. Článek 11 a příloha 10. Našli jste to? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1782 a 1783. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobrá, tak to ověříme. 1782, 1783. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 k 30. Takže je dobře, že jsme to ověřili. 1325. Eh, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zam, přijato. 1326. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zam, přijato. 1328. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1327. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže to uvěřme. Uvěřujeme 1327. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 proč, 26 proti. Takže přijato. Omlouvám se. Bylo to přijato. 1329. Zahajuji hlasování. Pardon, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 59 bylo staženo. 59 bylo staženo, takže budeme hlasovat o 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověřme. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti, takže zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijeto. Kompromis 13 na stránce 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 826 Thomson. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 775. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. 17. Chcete to věřit? 775. Ověřme 775. Končím hlasování. 24 pro a 33 proti, takže zamítnuto. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to ověřme. A končím hlasování. 25 pro, 32 proti, takže zamítnuto. 17, kde je pro, kde je proti, přijato. 14, kde je pro, kde je proti, přijato. 15, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 1472. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Dobře, ověříme. 1472. Ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti, zamítnuto. 1472 padla. 78 a 91 hlasování en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 29 proti. Zamítnuto. Další hlasování unblock 92 a 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dobrá, ověřme elektronicky. 92 a 118. Končím hlasování. 34 pro, 25 proti, takže přijato. Já za mě zmátla tamhle ta část místnosti. Kde je pro, kde je proti, zdržel, zamítnuto. 16, kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. NV92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmdesát devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A 1, 4, 5, 8, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1, 5, 4, 9 a 1, 5, 5, 0 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1553. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1559, kdo je pro? Zamítnuto. 1560, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak dobře, uvěříme. Elektronicky zahajuji hlasování. 1560. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, takže přijato. Takže 1560 přijato. 1561, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1563, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 1566, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, tak to ověříme. 1566. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 pro, 29 proti, takže zamítnu to. Ale měli jste pravdu. On se to těžko odhaduje. 1784. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1785. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1786 a n 105 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak si nejsem jistá. Asi přijato. Nebylo to jasné, takže to bude elektronicky. Končím hlasování. 51 pro 8 proti. Takže lidi mi tady nezvedají ruce prostě. 1787, ale tady budeme hlasovat pouze o ústním pozměňovacím návrhu, je nám to zřejmé. se eh, slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem opravit něco, co myslím eh, všichni podpoří, ale přehledli jsme to eh, při práci na kompromisech. Chceme nahradit slovo podnikatele v elektřině za výraz provozovatele sítě. Takhle se to použilo v třetím energetickém balíčku a hodí se to na situaci eh, v různých členských státech eh, a v různých situacích, tedy v členských státech. Je to eh, výstěžnější. Souhlasíte všichni? Dobře, takže budeme hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu 1787. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 1788. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1789. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1790 a 1791. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 1792. Chcete si nastudu, studiu o, tedy ověřit 90 a 90 jedničku? Dobře, za vyhlasování. Je tady o jednoho SFP navíc. Pořád přebývá jeden CPP. 28 pro, 31 proti. A proto zamítnuto. 1792. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. NV106. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato. 1793. Kdo je pro? Zamítnuto. NV107. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A zamít... Přijato. 1796, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. N208, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 1797, kdo je pro, kdo je proti, Ověřme to elektronicky. 1797. Končím hlasování. 29 pro, 30 proti. Takže zamítnu to. 1798 ho, a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěřme elektronicky. Takže zase jeden EPP navíc. Trentuno 25. 31 ku 25, návrh je přijat. 1800, kde je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 1809, kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 123. Zahajuji hlasování. Jeden EPP navíc. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti, návrh je zamítnut. 124. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Envy číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Envy 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 137, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Po FAM 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 138, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 138. Zahajuji hlasování. Jeden EPP navíc. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 29 proti. Návrh je přijat. Sto čtyřicet jedna a NV3 dohromady, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 pro, 32 proti, návrh je zamítnut. 142. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 144. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 147, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto, podle mě, ale zkontrolujeme elektronicky. Jedná se o číslo 147. Jeden EPP navíc. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 33 proti. Návrh je zamítnut. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 100, pardon, 33 pro, 27 proti, návrh je přijat. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto frakcemi, ale Není to až tak vidět eh, na 100%, takže zkontrolujeme elektronicky 150. Končím hlasování. 33 hlasů pro, 26 proti, návrh je přijat. 150 je tedy přijata. Teď 152. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. společně 155 a 156, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 155 a 156 společně. Jeden EPP navíc. Končím hlasování. 26 hlasů pro, 33 proti, návrh je zamítnut. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. 157. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 29 hlasů pro, 31 proti, návrh je zamítnut. 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto šedesátka, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 161. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 28 proti. Návrh je přijat. jednička je přijata. A teď společně 162 a 163, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 164, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Sto šedesát šest, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. 174, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 175, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme 175. -ku. Končím hlasování. 31 pro, 29 proti. Návrh je přijat. A teď 184. Je to tady ústní pozměňovací návrh. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Můžete potvrdit, o čem hlasujeme v tuto chvíli. V tuto chvíli jde o vypuštění výraz or occupied, eh, jedná se o pozměňovací návrh 184. Mně nebylo úplně jasné, o čem hlasujeme. Předsedkyně, je to pozměňovací návrh 184, skutečně? hlasujeme o ústním, o tomto pozměňovacím návrhu plus ústním pozměňovacím návrhu. Je to tedy 184 plus ústní pozměňovací návrh. A tento spočívá v vypuštění výrazu or occupied. Ano, jde o to vypustit výraz or occupied. Takže 184 to je hotovo. Můžeme hlasovat ještě jednou? Ano, jistě. Kdo je tedy pro číslo 184? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. 184 s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. 30 pro, 28 proti, návrh je přijat. To 88, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 183, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 181 pro, proti, zdržel se, přijato. 185 a NV5 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. FAM 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kontrolujeme elektronicky. E, FEM 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 hlasů pro, 33 proti, návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. dvoustovka. Ne, omlouvám se, říká předsedkyně. 199, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to trošku zmatené. Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme elektronicky 199.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 208, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. FAM 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 214, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 214. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 hlasů pro, 15 proti. Návrh je přijat. 221. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 223. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. nv 7? Ne. Říká předsedkyně. Ne, omlouvám se. Trojka. Takže 217, ne, 217 od Čičestera. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Trojka. Mohli bychom zkontrolovat ještě jednou, zdali N padl, protože předtím ty dva pozměňovací návrhy nebyly přijaty, nebo se mílím. Ne, omlouvám se, je, ne, ne, ne, já jsem omlouvám, byla to moje chyba, říká pan Turmes. scusi, siamo l'emendamento 3. Teď jsme u trojky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 231. Kdo je pro? 231. Ne, ne, ne, říká předsedkyně, není to 231, ale 232 a 233 společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 238. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvěstě třicet pět, dvěstě třicet šest ne, až dvěstě třicet šest přece jenom ano, dvěstě třicet šest a dvěstě třicet sedm dohromady, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. dvěstě čtyřicet jedna, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi odmítnutý. Mám pocit, že je odmítnutý. Budeme hlasovat znovu? Ne. Takže 242, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 239, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 243 pro, proti, zdržel se, přijato. Ne, hlasujeme elektronicky 243. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 31 proti, návrh je zamítnut. Teď 244. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Dvěstě padesát šest, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dvěstě padesát dva, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 248 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 262 pro, proti, zdržel se, přijato. 264, 5 eh, a 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 267 pro, proti, zdržel se, přijato. 268 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 268. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. 35 hlasů proti 21. 268 jsme přijali, 269, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh NV 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 273. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 274. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 276. Kdo je pro? Zkontrolujeme elektronicky 274. Kontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 30 proti. Návrh je zamítnut. 274 neprošla. Teď 276. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 277. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 278. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 279. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 280 a NV10 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. FAM 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. NV 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 281. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kontrolujeme elektronicky 281. Končím hlasování. 47 pro, 13 proti. Je to úplně naopak. Dali jste si pozor. A ty 282. Ne, 281 je přijat, 282, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme to elektronicky, 282. Končím hlasování. 32 pro, 26 proti. A teď 284, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 285, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 286, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 287 pro, proti, zdrželo se přijato. NV12 pro, proti, zdrželo se přijato. 13 pro, proti, zdrželo se přijato. NV14 pro, proti, zdrželo se přijato. FAM 7 pro, proti, přijato. Ne. FAM 7 zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 16 hlasů pro, 42 proti, zamítnuto. Anvi 15, kde je pro, kde je proti. Kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 302, kde je pro? 302. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 302. Končím hlasování. 32 hlasů pro, 28 proti, návrh je přijat. Envy 19, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Envy 21, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 306. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme elektronicky 306. Končím hlasování. 28 hlasů pro, 30 proti, návrh je zamítnut. 122, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 121, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A my jsme zapomněli na jeden pozměňovací návrh, říká předsedkyně. Je to na straně 100 plus minus. Je to pozměňovací návrh paní Ford. Je to 1489, eh, článek 17, odstavec 2. Je to dole na straně 100. Je to článek 17, odstavec 2, pozměňovací návrh 1489 eh, na straně 100. Je to ještě jedno opakuji, pozměňovací návrh 1489 od paní Ford a my jsme tento návrh nepředložili k hlasování. Nalezli jste to všichni? Dobře. Takže teď o něm budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Takže to je vše a teď už můžeme přikročit k závěrečnému hlasování o celém textu. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Hlasování je ukončeno. 51 hlasů pro, 6 hlasů proti, 3 se zdrželi hlasování. A teď tedy hlasování o e, meziinstitucionálních e, e, vyjednáváních s radou, kdo je, zahajuji tedy hlasování. Končím hlasování. 31 hlasů pro, 22 hlasů proti, pět se zdrželo hlasování. Takže meziinstitucionální vyjednávání může začít. No, eh,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 subito a votare Začneme hlasovat o poslední zprávě Karins. Chtěla bych vás požádat, abyste se posadili, protože musíme hlasovat ještě o jedné zprávě. Prosím, posaďte se, abychom mohli hlasovat. Zahájíme hlasování o zprávě Karins, kompromis 1. Kdo nemá zájem, tak prosím opusťte sál. Musíme pokračovat v hlasování. Kdo nemá zájem, prosím, ať odejde ze sálu. Zpráva Karin z kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Článek 1, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Potom unblock Pozměňovací návrh 10, 61, 62 a 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se, že tento návrh je zamítnut, nebo tyto návrhy jsou zamítnuty, ale zkontrolujeme to. Uvidíme, kolik nás bude. Takže o souboru pozměňovacích návrhů zahajuje elektronické hlasování. Zahajuji a končím hlasování. 27 pro, 21 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pozměňovací návrh 70. Eh, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 pro a 31 proti. Je to zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 4. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Amblok 14 a 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 97, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme to. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 29 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 110, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 112 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 113 a 13 dohromady. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 114 a 16 společně. A 16. Takže dohromady, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17 a 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 119 eh, pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 121 a 15 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 124, kde je pro? Proti? Zdrželi se schválen. Zamítnuto, pardon, zamítnut. Pozměvací návrh, i když 124 ještě musíme ověřit. Končím hlasování. 24 pro, 30 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 125 pro. Omlouvám se, 20. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 125. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 127 a 121 117, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 130, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnout? Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 24, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověříme 24. Zahajuji hlasování. 24 je první část. Končím hlasování. 28 pro, 25 proti, takže schváleno pozměňovací návrh 2 a zároveň 29, 30 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zdá se, že je schválen, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, 22 proti, schváleno. 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Posměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti, Dva inta. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 34. Pro? Proti? Zdrželi, zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Inta. Kdo je pro? Takže sekretariat říká, že je potřeba hlasovat, protože eh, to ještě nebylo přijato. Bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Proti. Zdrželi se? Musíme to ověřit. Pozměňovací návrh 3 ověřujeme. Končím hlasováním. 20 pro, 33 proti, zamítnut. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnut. 38 a 39 pro? Proti, a ještě 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 41 a 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 42. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 48, pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. 28 pro, 18 proti, schváleno. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 6. Eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 51, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 53 a 5 společně, kdo je pro? Proti? Sedm, sedmička. Zapomněli jsme na sedmičku, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 53 a, pade, a 5 dohromady pro, proti, zdrželi se schváleno. 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 až 6 společně pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 a 7 společně pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme devítku. Ověř, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 eh, pro, 28 proti, zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování eh, závěrečné. Končím hlasování. Končím hlasování. 48 pro a 5 proti. Takže eh, gratuluji. A teď eh, budeme hlasovat o tom, eh, zda vyjednávat s radou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet osm pro a čtyři proti. Takže prosím, buďte trpěliví, ještě máme dvě hlasování. a rychle přejdeme k závěrečnému hlasování o zprávě Gerek, článek 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13, kdo je pro, Proti? Zdrželi se schváleno. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 14. Pro? Proti? Zdržel se schváleno. 15 pro, proti zdrželi se schváleno. 48 pro, 48, 48 pro, proti, zdržel se zamítnut. 49, 50 dohromady pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 51 pro, proti, zdržel se, schváleno. 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 57 pro, proti, zdržel se, schváleno. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 59 pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 61 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, za, schváleno. 4, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 67 eh, pro, proti, zdržel se, schválen. 21 pro, proti, zdržel se. A teď to není jasné, musíme ověřit 21. 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro. Je to schváleno. 70 eh, pro. Proti zdrželi se schváleno. 71 pro. Proti zdrželi se schváleno. 22 pro. Proti zdržel se schváleno. Kompromis 5 pro proti, zdržel se, schváleno. 23, pouze druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 78 pro, proti, zdržel se schválen. 79 pro, proti, zdržel se schváleno. 80 pro, proti, zdržel se schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 82 pro, proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdržel se zamítnut. 84 pro, proti, zdržel se, schváleno. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 85 pro, proti, zdržel se, schváleno. 87 pro, proti, zdržel se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se schváleno. 93 pro, proti, ověříme. Hlasujeme o 93. Končím hlasování. Hlasovali všichni, schváleno. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 95 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 97 pro, proti, zdržel se, schváleno. 97 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, schváleno. 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. 31 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. 37, 36 eh, pardon, pro, proti, zdržel se, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, schváleno. 38, 37 ještě ověříme. Zahajuji hlasování k 37. Končím hlasování. 24 pro, 23 minus, takže s rozdílem jednoho hlasu schváleno. 27, pardon, 37, 38 pro, proti, zdržel se. A teď nevím, je to stejné jako předtím, takže to ověříme. Prosím, zahajuji hlasování. 38 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti, schváleno. 39 pro, proti, strželi se, schváleno. 5 pro, proti, strželi se, schváleno. 7 pro, pro 6 pro, proti, strželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 40 pro, proti, zdrželi se zamítnut 41 pro, proti, zdrželi se schváleno 10 mm, pro, proti, zdrželi se schváleno 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování, kdo je pro, Proti? Zdrželi se schváleno. Eh, uděláme elektronické ověření konečného hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 5 proti, 2 se stařili, schváleno. A teď poslední hlasování. Zavěla hmm. Zavela, zavěla Zavela, paragrafu emendamento 1. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Hlasujeme o eh, stanovisku e, Cavalově. Doufám, že máte všichni eh, seznam. Pozměňovací eh, návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, eh, kdo se zdržel, schváleno. Ehm, trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 11. Kdo je pro? Kdo je... Máme tady pozměňovací návrh ústní EPP. Kdo je pro? Kdo je s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. kde 12. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. A nyní závěrečné hlasování zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasováním.